Hmm, dobré dopoledne. Eh, vážená paní místopředsedkyně Karančevo, vážený pane komisaři Domrovsky, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak Evropského parlamentu, tak eh, i vnitrostátních parlamentů, je pro mě velkou ctí, že vás zde mohu přivítat u, při, u výročí sedmého konání Evropského parlamentního týdne. Je to vlastně největší meziparlamentní setkání v kalendářním roce. V tomto roce jsme uvítali 123 eh, poslanců z členských zemí, kteří zastupují celkem 56 eh, poslaneckých sněmoven nebo senátů. Máme zde také čtyři kandidátky ehm, kandidátské země plus ještě zástupce Norska a Švýcarska. Vnitrostátní parlamenty hrají klíčovou roli v tom, jak eh, přinést evropskou politiku blíže evropským občanům, což je cíl, který jsem si vytyčil, když jsem se stal předsedou Evropského parlamentu. Musíme najít způsoby, jak posílit důvěru občanů v naši eh, práci a v naše orgány v Evropskou unii. Musíme také nastínit nové vize pro budoucnost Evropy a navrhovat konkrétní akce které přinesou v následných letech eh, prospěch všem evropským občanům. Evropský parlament eh, má již dlouho za to, že je dobrá tato meziparlamentní výměna osvědčených postupů, že to je naprosto zásadní, abychom mohli vést debatu o budoucnosti Evropské unie. Prosím, dovolte mi, abych teď přešel do své mateřštiny těchto dvou dnech budeme diskutovat o účinnosti evropského semestru, o koordinaci evropských hospodářských politik, stabilitě, růstu a správě hospodářství. Hospodářské oživení v Evropě po deseti letech krize je určitě dobrou zprávou. Nicméně vidíme, že se rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými a mezi zaostalými a rozvinutými regiony. 80 nového bohatství směřuje pouze do rukou 15 nejbohatší populace a tento asymetrický růst nevytváří dostatečné pracovní příležitosti, především pro mladé. Evropská unie má 23 milionů lidí mezi 15 až 24 čtyřmi lety, kteří nepracují ani nestudují. Střední třída má strach, že sklouzne zpět a poprvé za mnoho desetiletí mají nové generace horší vyhlídky, než měli jejich rodiče. V těchto letech globální ekonomika šla tím směrem, že docházelo k otvírání trhu a také nárůstu konkurenceschopnosti kvůli volnému pohybu kapitálu a tak podobně. Ovšem vznikla také konkurence směrem dolů, zhoršovaly se pracovní podmínky, ekologické standardy, migrační toky, které byly často nekontrolovány, postihly především ty nejzranitelnější vrstvy. Ty, které v periferiích žijí v kontaktu s frustrací, vyloučením a sociálním nepohodlím. Efektivním lékem na tyto záležitosti je větší Evropa, efektivnější Evropa, demokratičtější Evropa. Pouze tak, že budeme pracovat společně, můžeme mít vliv skutečně na otázky, které mají přeshraniční rozměry a které nám dávají tu důležitou roli a důležitou váhu, jako mají ekonomičtí giganti USA, Čína, Rusko, Indie. První výzva, která máme před sebou, je dvojí. Nestačí posílit růst. Stejně důležité je dosáhnout toho, aby tento růst přinesl dividendy v oblasti zaměstnanosti a prosperity pro co největší počet lidí. Pouze takto budeme důsledně dodržovat naše hlavní hodnoty svoboda a lidská důstojnost. Také prostřednictvím práce. Technologická revoluce, digitální revoluce, robotika, umělá inteligence hluboce mění svět práce a konkurenceschopnost. Evropské politiky musí jít ruku v ruce s těmito změnami a musí podporovat nejen úsilí průmyslu, ale také pracovníků je třeba investovat do vzdělávání, jehož účelem bude přizpůsobit znalosti současným podmínkám. Je zásadní také zaměřit se na technologii, počínaje digitálními platformami. Webový gigant nemůže být tybus solutus, pokud jde o práva pracovníků, ochranu a spotřebitele nebo ochranu soukromí. Abychom byli důvěryhodní při distribuci bohatství, tak Unie musí obnovit daňovou spravedlnost a rovnost k tomu je také nutno dostavět tu budovu, ten dům, jehož základy jsme položili, jehož základním pilířem je euro, ale máme před sebou ještě spoustu práce. Náš trh musí ještě rozvinout veškerý svůj potenciál, především v oblastech, jako jsou služby, energetika, digitální oblast či kapitál. Završení trhu Unie znamená také vytvářet pracovní místa, pomáhat malým a středním podnikům, spotřebitelům a přispět k tomu, že se zaostalé regiony přiblíží těm bohatým. Pokud jde o kapitálový trh a bankovní unii, tak musíme také usilovat o fiskální unii a ekonomickou unii. Nemůžeme sdílet a stejnou měnu a přitom neusilovat o větší hospodářskou a sociální konvergenci je třeba omezovat hospodářské a finanční riziko a stejně tak je důležité mít společné nástroje pro jeho sdílení. Parlament v únoru minulého roku schválil tři zprávy pro zlepšení ekonomického řízení Evropské unie. Chceme, abychom měli takového ministra, který bude schopen eh, koordinovat intervence na zvýšení zaměstnanosti. Potřebujeme veřejné investice do výzkumu a inovací, aby Evropská unie se stala nejkonkurenceschopnější oblastí na světě. Parlament se vyslovil také pro vytvoření skutečného Evropského měnového fondu, který by měl napravovat sociálně a konkurenceschopné výhody a usnadňovat strukturální reformy. Tyto nástroje ovšem potřebují transparentní a demokratické hospodářské řízení. Proto Evropský parlament a národní parlamenty musí být vždy více zapojeni do rozhodovacích procesů a musíme čím dál více spolupracovat. V tomto prvním roce předsednictví parlamentu jsem udělal všechno proto, abych zasadil do centra všech rozhodnutí Evropské unie národy Evropské unie. Evropský parlament je první institucí Evropské unie. Naším úkolem je kontrolovat práci Evropské komise, ne Je razítkové té papíry, které dostaneme tady odvedle. My silně vyžadujeme naši roli spoluzákonodárce a chceme postupovat v plném souladu se všemi národními parlamenty které musí také dohlížet na naši práci. Dohlížet na to, zda vždy dodržujeme pravidla subsidiarity. Jedná se o cennou spolupráci, která staví do centra každé politické akce občana, protože pokud parlament, pokud parlamenty ztratí tuto roli, tak je ohroženo centrální postavení občana je ohrožena samotná esence demokracie. Právě proto si myslím, že v této citlivé přechodné fázi, kde se objevuje v Evropě velký neklid a nespokojenost, je velmi zásadní ta práce, kterou odvádí a bude odvádět Evropský parlament i parlamenty jednotlivých členských států protože parlamenty fungují jako spojnice mezi lidem a výkonnou mocí. Je na nás, abychom vždy a za všech okolností pracovali v zájmu občanů. Cílem tohoto týdne, meziparlamentního týdne, je zapojit čím dál více národní parlamenty. Ty dva panely, které budou následovat, jsou příkladem sdíleného řízení. První bude hovořit o tom, jaká by měla být role parlamentu v té přechodné fázi z Evropského fondu stability na Evropský měnový fond a druhý se bude zabývat víceletým finančním rámcem. Myslím si, že bilance musí být politická a musí přinést konkrétní odpovědi na priority občanů. Počínaje bojem proti nezaměstnanosti mladých, nelegální imigraci, boji proti klimatickým změnám. Evropský rozpočet nemůže být pouhou a jednoduchou redistribucí peněz. My věříme v politiku soudržnosti, ale musí být stanoveny i politické cíle. Musí to být přidaná hodnota, aby se překonalo toto krizové období a aby se našim občanům dávali čím dál lepší odpovědi. Schválením těch tří dokumentů zprávy a podepsání římského prohlášení minulý rok byla zahájena debata o budoucnosti Unie. Parlament byl aktivní, pozval hlavy států a vlád eh, sem na plenární zasedání, aby se vyslovili. Měli jsme zde irského Týšoka, chorvatského premiéra, budeme mít také portugalského premiéra a francouzského prezidenta. Šéfové jednotlivých států se připojují k naší výzvě a to je povzbudivý signál, aby se podporovala transparentní diskuze a aby Evropský parlament znovu byl v centru debaty o budoucnosti Unie. A to není budoucnost byrokracie. Je to budoucnost půl miliardy žen a mužů, kteří žijí v našich, na našem území. Chceme otevřenou debatu a proto chceme posílit demokratický proces. Čím dál silnějším vztahem mezi námi a vámi. Právě proto vám děkuji za to, že jste tady. A teď bych rád dal slovo Světě, která je předsedkyní Národního schromáždění Bulharské republiky. Vážený pane předsedo Tajany, vážený pane komisaři Dombrovskis, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Jsem předsedkyní Národního schromáždění Bulharské republiky a ze své funkce bych chtěla vyjádřit radost, že mohu spolu předsedat tuto konferenci parlamentu, která se týká posilování odolnosti a stabilizace v ekonomické správě a v, v hospodářské a měnové unii. Je to vlastně jedna z rozměrů bulharského předsednictví a jedna z takových prvních akcí za bulharského předsednictví, které se konají zde v Bruselu v Evropském parlamentu. Chtěla bych nejprve poděkovat Evropskému parlamentu za jeho pohostinství proč jsme se dnes zde všichni sešli? Chceme spolupracovat za účelem lepší finanční stability a splňování cílů Evropské unie je pro mě jak potěšením, tak i ctí zahájit první panel, který se týká posilování, odolnosti a stabilizace v HMU, hospodářské a měnové unii. Nikdo nesouhlasí s návrhy takzvané dvourychlostní nebo vícerychlostní Evropy. Já bych chtěla upozornit na římskou eh, deklaraci, která volala po jednotě a to potřebujeme více než kdy jindy. Heslem bulharského předsednictví je vlastně i takovým heslem nebo motem Bulharska nebo Evropské unie. Znamená to, že pouze v jednotnosti jsme silní. Budeme dnes hovořit o velice důležitém tématu, jak posílit integraci a jak posílit také zprávu mm, ekonomických věcí v Evropské unii. Jsou zde i další důležitá témata. Evropská unie Eh, spolufinancuje svými různými politickými eh, akcemi mnoho klíčových eh, projektů v členských státech a přispívá tak k jejich sociálnímu i politickému rozvoji, i ekonomickému rozvoji. Zároveň však dnes čelíme mnoha výzvám, musíme být jak flexibilní, tak efektivní. A proto bych ráda z tohoto místa řekla, že Bulharsko během svého předsednictví bude pracovat na tom, aby dále eh, se přispělo k další integraci hospodářské a měnové unie. Je to proces, který je velice úzce spjat eh, se snahou po demokratické odpovědnosti eh, evropských orgánů a také i zástupců přímo volených evropskými občany. Chtěla bych říci, že hovoříme o určitém novém přístupu a prohlubujeme diskuse na toto téma. O němž budeme hovořit i dnes. Čeká nás eh, obrovská diskuse, která se týká vyhlídek Evropské unie, která se týká měnových politik a také fiskálních politik, i vnitrostátních fiskálních politik. Dále je zapotřebí zaměřit se na specificitu eurozóny, ale e, nesmí docházet k tomu, že v jedné oblasti bude působit proti sobě více politických koncepcí. Evropská unie musí mít prospěch z těchto politických koncepcí a <clears throat> také i z toho, pokud do eurozóny přistoupí další země. Předseda komise pan Jurka to již také řekl velice jasně. Rovněž musíme přemýšlet o tom, jak bude vypadat Evropská unie po té, co ji opustí Spojené království, protože to bude mít také obrovský eh, nebo velký dopad na rozpočet Evropské unie. Musíme hovořit o tom, jak Brexit ovlivní financování jednotlivých politických eh, koncepcí a jednotlivých eh, opatření a jak bude vypadat víceletý finanční rámec. Bude to mít dopady v celé Evropské unii. A jedno z takových hlavních úkolů bulharského předsednictví je snižování ekonomických a sociálních rozdílů jak mezi členskými státy, tak i uvnitř členských států. Z toho důvodu trvám na tom, že politika soudržnosti musí mít i nadále své prominentní postavení v rozpočtování Evropské unie, a to i po roce 2020. Jedná se totiž o politiku, která investuje s, která nabízí investice. Jedná se o strukturální fondy a podporuje také dobrou zprávu věcí veřejných i, i ekonomických. Je to důležitá eh, politika pro všechny členské země a z toho důvodu je to rovněž naší prioritou. Potřebujeme totiž překlenovat rozdíly mezi eh, zeměmi i uvnitř zemí. Z toho důvodu rovněž vítám iniciativu bulharské vlády, členských států i evropské, evropských orgánů, že je zapotřebí nadále snižovat rizika v bankovním sektoru a že se musíme i nadále ubírat po cestě k eh, dokončování hospodářské a měnové unie. Rovněž pracujeme i na takzvané unii kapitálových trhů, eh, abychom eh, doplnili financování z bank i financování z jiných zdrojů musíme posilovat bankovní systém a vyjádřet, pardon, přinášet i nové příležitosti pro malé a střední podniky, které tvoří důležitou součást evropské ekonomiky, jsou důležité pro její strukturu. Nakonec bych ještě chtěla říci, že pro stabilizaci a prosperitu hospodářské a měnové unie je klíčová efektivní komunikace mezi členskými státy. Domnívám se, že pokud máme být odpovědní, musíme pracovat vyváženě, konstruktivně, ambiciozně a tím se nám podaří tyto cíle naplnit. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, dalším řečníkem je místo předseda Evropské komise pan Valdis Dobr- Dombrovskis. Bude hovořit o sociálním dialogu a Evropě. Prosím, máte slovo. Vážení spolupředsedové, pane Tajani, paní Karajančevo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci se vyjádřit k, prohlubu, k prohlubování hospodářské a měnové unie. V tuto chvíli reformy probíhají a máme lepší výhledy, než jsme teď dlouho měli, ale to mimochodem neznamená, že to bude jednoduché ty reformy dokončit. Proto v tuto chvíli je pravý čas na takovouto debatu. Hospodářské podmínky jsou dobré v tuto chvíli. Máme za sebou šestý rok hospodářského růstu a hospodářský růst se vrátil do všech členských států EU. A a máme vyhlídky na růst i do budoucna. Jak v eurozóně, tak v celé EU očekáváme růst e, o 2,4 za rok e, od roku 2017. To je nejrychlejší růst za celých 10 let. A toto bude pokračovat i v letech 2018 a 2019 2,3 a 2, a 2%, a to jsou tedy ty výhledy na tyto dva roky. Můžeme si tedy říct, že evropská ekonomika je zdravá, nezaměstnanost je nejnižší za posledních 10 let, máme velkou poptávku a dobré podmínky pro financování a to bude dobré pro financování investice a vytvoří to do budoucna lepší příležitosti. Důvěra, pokud jde o firmy a spotřebitele, je silná a to může v nejbližší době vést ještě k lepšímu vývoji. Samozřejmě tady máme také rizika, eh, jak nám ukazuje, ukazují výkyvy na trhu, ale z krátkodobého hlediska je vše vyrovnané. Pokud jde o střednědobý výhled, tak je možné, že tedy ceny budou ještě vystavené rizikům a výkyvům, které spočívají s určitým přehodnocením cen a také k politickou nejistotou, která vyplývá z eh, vyjednávání o Brexitu, také o určitých, z určitých geopolitických a mezinárodních událostí. Dovolte, abych také řekl, že eh, je situace jiná v jednotlivých členských státech, protože v některých členských státech eh, ozdravení začalo dříve než v jiných. V některých státech máme stále koncentrované velké, vel, koncentrovaná velká rizika související s nezaměstnaností a zadlužeností. Ale celkově je výhled dobrý a ukazuje se, že tedy můžeme v tuto chvíli pokročit dále. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Evropská komise ve své zprávě od roku 2015 a ve svém dokumentu o prohlubování EMU loň, v loňském roce předestřela svoji vizi do budoucna. Toto potvrdil Evropský parlament a Evropská rada. Já bych chtěl využít eh, této příležitosti, abych poděkoval i vnitrostátním parlamentům za příspění k tomuto výsledku. Velice vaši pomoc oceňujeme. Ten balíček, který jsme prezentovali loni v prosinci, eh, ukazuje jasné návrhy akcí a konkrétní návrhy, které vyplývají z našich debat a z nejurgentnějších potřeb. Eh, ta cestovní mapa je důležitá, protože musíme samozřejmě činit krátkodobé kroky, ale musíme mít také vizi do střednědobého a dlouhodobého výhledu. Jasný, eh, pod, eh, jasnou představu o tom, kam budeme směřovat po roce 2019 až do roku 2025. Máme tady tři hlavní principy pro komisi. Jednota, účinnost a demokratická odpovědnost. Jednota protože budoucnost jak eh, členských států eurozóny, tak těch, které nepoužívají euro, jsou propojeny. A ty členské státy, které nepoužívají eh, euro, kromě Dánska a Spojeného království, se zavázaly euro přijmout do budoucna. Účinnost je důležitá, protože potřebujeme mít silnější zprávu, účinnější využívání nástrojů, které máme k dispozici. A demokratická odpovědnost, protože potřebujeme mít větší politickou odpovědnost a transparentnost ohledně toho, kdo o čem rozhoduje a větší, lepší dialog eh, po celé EU, zase zapojením tedy eh, vnitrostátních parlamentů, sociálních partnerů a občanské společnosti. Máme ještě před sebou jeden plný legislativní rok před evro, evropskými volbami a chceme ho plně využít, abychom dosáhli pokroku. Byla by to jinak eh, promarněná příležitost. Ta cestovní bampa z prosince také připomíná, že tady je jedna jasná priorita a to je dokončení bankovní unie. Vítáme závazek evropských eh, politických lídrů, kteří chtějí eh, tady dále prohloubit a posílit ESM pokrok, ale může nastat pouze, když tedy eh, budeme sdílet rizika a společně se snažit o jejich snížení. Evropa potřebuje posílit a diverzifikovat bankovní sektor, aby mohla plně sehrát svoji roli při financování ekonomiky. Potřebujeme tedy mezibankovní uh, eh, uvěrování, aby firmy mohly uh, být konkurenceschopné a aby z toho mohly profitovat také Eh, domácnosti. Lojní jsme také eh, představili svůj balíček pro posílení evropských bank. Jednotný dozorový mechanismus také pozorně sleduje zdraví tohoto sektoru a v nedávných letech jsme dosáhli velkého pokroku i pokud jde o zdraví bank. L- minulý měsíc jsme vydali zprávu o stávající situaci, pokud jde o e, nekvalitní půjčky v EU a ukázalo se, za, za, že, se, že za poslední roky se nám podařilo počet těchto úvěrů nezdravých snížit o jednu třetinu. Ukázalo se, že eh, poměr těchto půjček vůči všem ostatním za loňský rok byl 4,6 v celé EU. Došlo také k velkému pokroku v členských státech, které původně měly velké poměry těchto nekvalitních půjček, anebo se tam nedařilo provádět rychlé reformy. My tedy apelujeme na všechny členské státy, aby urychlili eh, reformy. Příští týden ještě představíme svůj plán, který se bude týkat právě snižování počtu těchto nekvalitních úvěrů do budoucna. Zároveň eh, Tedy už jsme se shodli v roce 2013 v principu tedy na příslušném Evropském fondu a také na Evropském uh, systému pro uh, ochranu vkladů. Když nějaký členský stát uh, zasáhne krize, toto sníží dopady na bankovní systém jako celek. Jsem si vědom toho, že tady jsou legitimní obavy ohledně toho, že ten společný systém vkladů nesmí vytvářet morální hazard, takzvaný. My to bereme na vědomí a chceme eh, postupovat velice postupně. Chceme samozřejmě společně také sdílet rizika a snižovat je. Teď se dostávám k prosincovému návrhu. Nejdříve jsme stanovili jasný konkrétní návrh ohledně toho, jak přetransformovat stab- mechanismus stabili- stability do eh, monetárního fondu to posílí zakotvení tohoto fondu, posílí to synergie, především pokud jde o transparentnost, odpovědnost a účinnost finančních zdrojů EU. EMF by také posílil fond jednotného Single Resolution Fund. Nechceme tím ale nijak měnit rozhodování nebo stávající strukturu rozpočtu, protože ty představují jasnou rovnováhu, kterou jsme vytvořili za poslední léta. A také samozřejmě zůstává nadále jasný vztah k národním vládám a národním parlamentům. Druhým krokem je návrh vytvoření finančního, tedy právního rámce pro EMU, což tedy zahrnuje fiskální kompakt. Příslušné členské státy tedy mohou naplnit e, svůj návrh a svůj záměr tady využívat plně tyto ná, nástroje. A tento právní rámec zjednoduší prostředí a sníží riziko překrývání jednotlivých opatření. To zase posílí eh, odpovědnost a zároveň to ochrání roli vnitrostátních parlamentů a meziparlamentních debat, jako je ta, kterou teď vedeme. Fiskální kompakt to je především eh, cesta, jak zajistit dobré financování a vynakládání prostředků z vezerních rozpočtů. Chceme také modernizovat evropské veřejné finance tak, abychom lépe reagovali na stávající výzvy. Minulý týden jsme zahájili eh, rozpravu pro příští summit, pro eh, další finanční rámec po roce 2020, který se týká toho, jak mohou evropské finance lépe podpořit vnitrostátní investice a reformy. V rámci naší cestovní mapy pro EMU jsme také e, zdůraznili svůj první nástroj, kterým chceme podpořit členské státy, aby urychlili vnitrostátní reformy, na kterých se shodly s Evropskou komisí. V rámci příštího MFF po roce 2020 toto ještě posílíme. Nicméně to už můžeme tuto chvíli v letech 2018 až 2020 vyzkoušet tím, že dobrovolně tyto nástroje využijeme, bude to tedy zcela dobrovolné a můžeme tímto způsobem mobilizovat re, eh, rezervu v rámci strukturálních fondů. Pokud tedy parlament schválí eh, příslušné naše návrhy. Abychom podpořili také a posílili naši technickou podporu eh, na žádost členských států, tak v období 2018 až 2020 navrhujeme navýšení rozpočet pro eh, ten podpor, program podpory pro strukturální fondy o nějakých 80 milionů eur. Kro, eh, Navíc k těm 142 milionům eur, které už jsou k dispozici. Tento program je velice populární už od začátku. V tuto chvíli už podporuje 150 projektů v 15 členských státech a v tuto chvíli tedy vybíráme nové projekty na letošní rok na rok 2018 máme poptávku od více než 20 členských států, což je v podstatě opět více, než jsme schopni z rozpočtu podpořit. Pětinásobně tedy více, než jsme schopni podpořit. Aby mohlo euro prosperovat a aby členské státy eurozóny mohly prosperovat, musíme posílit konvergenci. Můžeme učinit více prostřednictvím technické podpory na žádost příslušného členského státu a zaměřit je na ty oblasti, kde můžeme docáhnout lepší konvergence, jako je řízení veřejných financí, podnikatelské prostředí, finanční sektor, veřejná zpráva, trh práce a tak dále. Navrhujeme vytvořit funkci pro fiskální stabilizaci eurozóny, která má za cíl stabilizovat investice, pokud dojde k asymetrickým šokům. A to by umožnilo aktivovat rychle finanční zdroje pro členské státy, aby mo- abychom mohli tady suplovat nebo doplnit roli vnitrostátních rozpočtů. Protože pokud dojde k nějaké krizi, dochází k, finan- k škrtům v národních rozpočtech a to bývá na úkor růstu. Proto je dobré mít různé zdroje financování na úrovni EU, především úvěry. A to by tedy skonkretizovali eh, tedy tyto návrhy zkonkretizujeme v našich legislativních návrzích pokud jde také o další víceletý finanční rámec po roce 2020. Dovolte, abych zdůraznil, že tato stabilizační funkce by neměla vytvářet morální hazard a neměla by vést k stálým transferům. Také by tady měla být jasná kritéria pro způsobilost, aby tedy členské státy si nadále mohly vytvářet eh, rezervy pro především pokud se ekonomicky daří. Dále je tady návrh na vytvoření evropského ministra pro finance a ekonomiku. Ten by dále posílil politické rozhodování, posílil, posílil by také dozor Evropské unie, aniž by tím zasahoval do vnitrostátních kompetencí. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, od té naší zprávy jsme vždy zdůrazňovali eh, de- demokratickou legitimitu naší koordinace, pokud jde o fiskální a politickou koordinaci a také v rámci EMU. Intenzivní spolupráce s Evropským parlamentem to je jeden aspekt té spolupráce, ale konzultace a diskuse s vnitrostátními parlamenty v celém rozhodovacím procesu to je další důležitý krok. A máme samozřejmě velmi úzký vztah mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty a to je třetí důležitý stavební kámen. Evropský parlamentní týden je klíčovým ideálním nástrojem pro doladění celého toho procesu a nastavení lepší spolupráce. Máme tady před sebou několik důležitých měsíců a já doufám, že můžeme eh, počítat s vaší aktivní podporou. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much, Vice President Dombrovskis. Děkuji, pane místo před, děkujeme, pane místo předseda Dombrovskis. Pan místo předseda bohužel bude muset odejít ve čtvrt na jedenáct, eh, protože se koná schůzka nebo nějaká další jednání, které se týká euroskupiny. Takže teď bude následovat diskuse. Každý prosím maximálně dvě minuty. Nejprve pan Eriku. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě. Je nutné, aby docházelo ke krátkodobému pokroku u mnoha témat. Ale vidím zde tři, která odpovídají této, eh, této konferenci. Zvládnout rizika, jak říkal předseda. Mám na mysli bankovní unii, mám na mysli také uniformizaci kapitálových trhů. Druhý bod, to je evropský rozpočet, který je jistě příliš slabý, příliš malý a příliš eh, rigidní. Je třeba samozřejmě identifikovat nebo tedy respektovat identitu jednotlivých zemí, ale potřebujeme širší rozpočet, který bude mít větší intervenční schopnost. A třetí bod je vyhnout se nekalé daňové soutěži. Něco takového nemůže existovat v rámci Evropy, v rámci eurozóny. To je věc, kterou jsme se zabývali včera. Daňové otázky, zdaňování digitální ekonomiky. Nemůže uplynout tolik času mezi politickým rozhodnutím a vývojem ekonomických rozhodnutí. A v našich zemích, v našich parlamentech eh, konstatujeme každý den a v rámci Evropské unie ještě více, že je to opravdu velmi dlouhý čas. Takže by mě zajímalo, jaký je přesný kalendář Evropské unie, kdy chce přinést konkrétní odpověď na tento jev, eh, který se tady projevuje a který činí evropskou ekonomiku velmi nespravedlivou. Protože takové velké giganty neplatí prakticky na evropském území žádné daně. Děkuji a nyní Gian Paolo Galli z italské sněmovny. Ano, děkuji, pane předsedo. Náš parlament již schválil prosincový balíček Evropské komise. Bylo to 99%, eh, kterého schválilo. A také souhlasím do velké míry s tím, co říkal pan Dombrovskis, eh, když se podíváme na ten eh, širší kontext, který vlastně už nám dal pan předseda Evropského parlamentu Tajany. Chtěl bych upozornit pouze na jednu věc. Zaznělo mnoho návrhů, které Eh, hovoří o tom, že zde má být určité pravidlo, které se má týkat automatické restrukturalizace veřejného dluhu. Eh, například eh, to bylo v různých dokumentech, různých třeba pana Schäubleho, bývalého německého ministra financí, nebo se také tyto návrhy <clears throat> ukázaly třeba v dokumentech francouzských ekonomů. Takže já bych chtěl říci, že vlastně to ale jde trošku proti tomu, o čem zde my hovoříme. My chceme posílit a stabilizovat eh, eurozónu, ale toto si myslím, že jde spíše proti tomu. Protože ty návrhy, které se týkají restrukturalizace, mohou být v některých případech nutné, ale pokud chcete přímo stanovovat pravidla pro takové situace, tak eh, trochu riskujete, že se z toho stane takové sebenaplňující se proroctví. Hmm, takže já bych chtěla říci, že pokud eh, mm, v nějakém eh, situaci členský stát nebude moci najít finanční zdroje na trzích, což tomu může v některých zemích dojít, hmm, tak pak může dojít tedy, které, eh, nebo pak jsou tam třeba navrhuje, že by se ten dluh restrukturalizoval, že by se vlastně zkrátil, že by se očesalo 50% a to může vést k velkým otřesům. Takže myslím si, že bychom zde neměli dovolovat taková, takové situace, které mohou vést k těm sebenaplňujícím se proroctvím. Hm, takže to, co třeba říkal pan Sarkozy nebo paní Merklová, eh, myslím si, že jejich návrhy přispěly k problémům eurozóny. Takže já bych teď si dovolil takové, takovou lehkou, ale snadnou předpověď. Pokud nějaký relevantní evropský nebo národní orgán v následných dnech nebo týdnech učiní eh, nějaké sdělení, které se týká automatické restrukturalizace dluhu, nebo toho, že by měla být nějaká pravidla pro takové situace, tak si myslím, že Evropa e, bude čelit riziku toho, že bude velice silně destabilizována. Hmm, přirovnal bych to třeba k této, třeba k situaci po Dovil, kdy došlo k opravdu velké destabilizaci a já doufám, že k něčemu takovému nedojde. Děkuji. Papadimulis. A nyní místo předseda Evropského parlamentu, pan Papademulis. To... Děkuji, pane předsedo. Teď, když evropská ekonomika je v lepším stavu, pane předsedo Dombrovsky si, tak si myslím, že je potřeba, abychom přistoupili k prohloubení a sjednocení té unie, kterou už máme, protože hospodářská unie nebyla ještě dokončena. Bankovní unie nebyla ještě dokončena. A měnová unie také ne. Takže v tuto chvíli je potřeba tyto unie posílit. A to především vzhledem ke krizím, které ještě mohou nastat. Jak jste říkal, pan Juncker správně řekl, že teď neprší, takže je čas stavět střechu, protože později může být už příliš pozdě. Je také potřeba, abychom pokročili, pokud jde o daňovou harmonizaci. Podívejte se na to, k jakým skandálům eh, došlo eh, takzvané panamské dokumenty. <coughs> Panamské eh, dokumenty. A všechny tyto informace zveřejnili novináři. Myslím si, že vnitrostátní rozpočty ani evropský rozpočet nemůže takovéto dokumenty ignorovat. Dochází ke ztrátám milionů eur kvůli tomu, že bohatí se vyhýbají daňové povinnosti. Všechno je legální, jak si v dokumentech papírově, ale není to etické. A proto si myslím, že třeba bychom pokročili, pokud jde o daňovou harmonizaci. Není možné, aby v členských státech existovaly nějaké černé díry v daňovém systému, které poškozují ostatní členské státy. Ano, jde o to, že Evropská unie musí toho dělat více s, menším, s menšími zdroji. Ale za předchozích několik let tady byla velká řada velkých výzev. Ehm, migrace, terorismus, e, ekonomická krize, větší investice do výzkumu a vývoje. Takže dovolte, abych řekl, že souhlasím s paní předsedkyní bulharského parlamentu. Pokud chceme chránit e, politiku soudržnosti, a už skoro končím, pane předsedo, tak ty členské státy, které nejvíce těží z EU a ty, co jsou nejbohatší, jako je Německo a Nizozemsko, musí platit více do evropského rozpočtu. A další věc je, že potřebujeme vybírat více vlastních zdrojů potřebujeme co nejvíce eh, využít návrhy Montyho skupiny. Tak, teď má slovo eh, eh, zástupce dánského parlamentu a poté pan Dombrovskis. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za pozvání do této sněmovny. Jsem velice ráda, že tu mohu být a na začátku bych chtěla říct si možná trošku něco jiného. Já jsem velkou faninkou Evropské unie. Já jsem dítě studené války, řekněme. A to, že tolik zemí je teď součástí EU, to je zna, známka rostoucí demokracie v Evropě, je to známka míru a pokroku. Ale mám obavy. Když země začnou opouštět Evropskou unii, když e, začínají být občané nesouhlasit s myšlenkou Evropské unie, tak mám obavy z toho našeho pro- o ten náš projekt, protože já věřím v mír a v demokracii a v Evropskou unii a mám také obavy z těch, členské států, z těch členských států, které se snaží ukrajovat z našich svobod. Je třeba, abychom se na to podívali pozorně a snažili se pomoci těmto členským státům, abychom mohli zastavit tyto trendy. Je třeba se zabývat tím, jak pomoci občanům, aby začali zase věřit v Evropskou unii je třeba o tom teď konkrétně hovořit. Ano, je pozitivní provádět reformy. V Dánsku jsme za posledních 15 let provedli několik reform. Eh, pokud jde o věk odchodu do důchodu, ten jsme prodloužili, provedli jsme reformy na trhu práce a to mělo pozitivní dopad na veřejné finance. Takže nebudeme mít problémy ekonomické v Dánsku. A myslíme si, že je potřeba, aby všechny země se podívaly na svou vlastní situaci a položili si otázku, jak stabilizovat finance ve svém vlastním členském státu. To je samozřejmě jejich vlastní odpovědnost, ale je dobré, když může Evropská unie pomoci při takových reformách. Máme samozřejmě v Dánsku také problémy například s nerovností, ale snažíme se i geograficky co nejvíce tyto nerovnosti vyrovnávat. Myslíme si, že je to velice důležité a Samozřejmě jsme vždycky rádi pomůžeme sdílením osvědčených praxí například, ale je to samozřejmě odpovědnost našeho státu a e, rádi tu reformu provedeme sami. Děkuji. Prosím, pane místo předsedo Dombrovsky si. Uh, uh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci vnitrostátních parlamentů. Nejprve bych chtěl poděkovat za to, že nám vyjadřujete podporu v tom, jak dokončit hospodářskou měnovou unii a unii kapitálových trhů, což je jedna z priorit Evropské komise. Domníváme se, že se nám podaří dosáhnout hmatatelných výsledků. Co se týče otázky, kterou jste položili, ptali jste se na harmonogram rozhodování. Co se týče prohloubení naší naší hospodářské a měnové unie jste, jsme si stanovili několik důležitých milníků. Za prvé březnový Eurosummit, dále summit v červnu, kde doufáme, že už dojde k podpisu nějakých dohod, eh, z toho prosi, pardon, zejména té dohody z prosince, to znamená o prohloubení HM, toho balíčku o HMU a zároveň v květnu 2019 bychom rádi uspořádali summit v Sibiu, kde už eh, dojdeme k závěrům týkajících se budoucnosti Evropy. Takže to je takový program na, toto, na tento rok, na toto um, funkční období, a, takže nás čekají nabité měsíce. Několik členských států se ptalo, na to, jak to bude vypadat s prioritami v rozpočtu Evropské unie, jak bude velký ten rozpočet. Samozřejmě, jak víte, Evropská komise nedávno do této diskuse přispěla a <clears throat> hmm, hovořila o tom, jak má vypadat budoucí víceletý finanční rámec. Rovněž eh, máme tedy návrhy, nebo hovoří se o tom, že tam budeme muset čelit různým obtížným situacím, výzvám, souvisí to i s odchodem Spojeného království, takže budeme muset eh, eh, trošku asi změnit to pravidlo, kde se hovoří o tom, že do rozpočtu plyne pouze 1% toho hrubého národního důchodu a abychom mus, musíme jaksi vyplnit tu díru, která tam zůstane po odchodu Spojeného království v tom rozpočtu. Budeme muset také některé priority změnit, trochu je posunout a um, některé věci budou zapotřebí větší, většího objemu. Komise pracuje tedy na několika frontách. Co se týče vlastních zdrojů, samozřejmě to je také rovněž eh, oblast, kde, která má potenciál přinášet nové návrhy jak tedy hledat ty nové zdroje, nové vlastní zdroje pro rozpočet. Také jste se ptali na návrhy, které se týkají tzv. automatické restrukturalizace státního dluhu. Pokud si přečtete návrhy Evropské komise, tak zjistíte, že Evropská komise nenavrhuje takový mechanismus. My, jsme, my víme, že probíhají takové diskuse, ale Eh, domníváme se, že je nutné brát to všechno velice obezřetně a nesmí to oslabit finanční stabilitu a musíme si být zároveň vědomi toho, že to může mít určité negativní dopady v naší, na naši snahu posilovat odolnost a sílu Evropské unie, jak už to bylo zveři, zdůrazněno. Dále, otázka zdanění. Rovněž o zdanění mluvilo několik kolegů. Eh, Evropská komise naprosto souhlasí s tím, že i v oblasti zdanění máme ještě před sebou hodně práce. Sice se nám podařilo během minulých let dosáhnout velkého pokroku. Máme zde například novou směrnici pro ti vyhýbání se daní. Eh, také zde máme dohody, které se týkají výměny informací mezi členskými státy a také i výměna informací se třetími zeměmi. Rovněž došlo k eh, pro, um, k, k realizaci takzvané iniciativy BEPS, iniciativy OECD, pak zde máme ještě balíček, který řeší podvody z DPH, včetně té národní úrovně. <clears throat> A e, máme zde také výkaznictví podle jednotlivých zemí, kde se hovoří o těchto problémech. Rovněž jsou zde návrhy, které se týkají eh, CCCTB. Brzy předložíme i návrh týkající se zdanění digitální sféry, protože i to zdanění se musí přizpůsobit nové digitální sféře. Takže zcela jistě v oblasti daní máme nabitý program a musíme se řídit zásadou, že daně se platí tam, kde se provádí, kde je uskutečňována ta skutečná ekonomická činnost. Nakonec bych ještě chtěl poděkovat za všechny komentáře, které zazněly a které posilovaly úlohu členských států a vnitrostátních parlamentů i vnitrostátních vlád. Protože oni všichni mají důležitou úlohu v tvorbě zdravé ekonomické politiky a to bych chtěl rovněž podtrhnout. Musíme rovněž zlepšit takové to um, mm, tu ekonomickou zprávu věcí veřejných na evropské úrovni, ale ta evropská úroveň sama nenahradí zdravou ekonomickou politiku, která se má vytvářet na národní úrovni. Děkuji za pozornost. Děkujeme, pane místo předsedo komise Dombrovskisi. A ještě nás čekají tři řečníci, paní Perič z Chorvatska a další dva, a pak bude přestávka na kávu. Uh, thank you for... Děkuji za pozornost. Chorvatsko zatím ještě není členem eurozóny. Jak říkal premiér Plenkovič zde v Evropském parlamentu, vstup do eurozóny je strategickým cílem pro Chorvatsko. Chorvatská vláda a Chorvatská národní banka předložili strategii pro přijetí eura, tím se zahájila veřejná rozprava, která probíhá teď v Chorvatsku s cílem určité výhody pro chorvatské občany vstupu do eurozóny. Chorvatsko v současné době splňuje všechna kritéria pro vstup do eurozóny. A proto nám připadají velmi důležité všechny ty návrhy pro prohloubení EU tedy Evropské měnové unie, také s tím, že by se zavedl program na podporu strukturálních reform, který by přinášel finanční podporu členským státům, které realizují strukturální reformy, aby mohly vstoupit do eurozóny. Vítáme také nový nástroj na podporu strukturálních reform. V červnu 2017 eh, Chorvatsko ukončilo proces eh, kvůli nadměrnému deficitu a zahájili jsme národní reformní program s cílem dosáhnout konvergence s eurozónou a odstranění makroekonomické nerovnováhy. V tomto kontextu podporujeme pilotní stádium do období do roku 2020 nového podporného mechanismu, který umožní členským státům využít eh, současné rezervy z fondu a po roce 2020 to bude součástí příštích finančních výhledů, které jsou v současné době součástí tohoto fondu. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je Pavo Arimaky z finského parlamentu. Máte slovo. Micro, please. Kiitos, arvoisa puhemies. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Tajány, vy jste hovořil o tom, že občané musí mít důvěru v Evropskou unii. To je velmi důležité. My jsme v průběhu krize pozorovali oslabení důvěry v Evropskou unii, ale také v rozhodovací proces na národní úrovni a to není rozhodně překvapivé vzhledem k nezaměstnanosti, k beznaději. To je jasné, že to postihne důvěru. A teď je třeba tuto důvěru posílit. Otázka je ovšem jak. Je třeba vyřešit problémy, které v současné době trápí evropské občany. Musíme vyjasnit, jaká je role Evropské unie, Evropské centrální banky, aby se posílala zaměstnanost. <clears throat> Pokud jde o Evropskou centrální banku, tak její role je v současné chvíli poměrně slabá. Musíme ji více zapojit eh, do hospodářského růstu. Druhá věc. Evropská hospodářská politika zavázala členské státy k tomu, aby omezila rozpočty, což postihlo ty nejzranitelnější. V Itálii například eh, vidíme, že jsou poskytovány daňové úlevy těm nejbohatším domácnostem, zatímco vůči nezaměstnaným či studentům se vede politika snižování nákladů. Musíme také působit proti platovému a sociálnímu dumpingu. LuxLeaks, Panama Papers a tak dále. Musíme bojovat proti daňovým podvodům, zdánlivě legálním. A zde musíme působit také na úrovni Evropské unie. Existují daňové ráje a Evropská unie to nemůže podporovat. Sociální státy, evropské welfare states to podporovat nemohou. Takže Pan Dombrovský se ve svém vystoupení řekl jisté pozitivní věci, pokud jde o aktivitu proti daňovým rájům a o zdaňování podniku. Děkuji a dalším řečníkem je Kristos Tajkures z řeckého parlamentu. Děkuji. Spoždění eh, kompromisy a velké sociální náklady, to všechno vyvedlo pomalu Evropskou unii z krize, ale stále tady máme velké výzvy, jako například vysoká nezaměstnanost, vysoké eh, soukromé i veřejné zadlužení, potom eh, uprchlická krize, vnější a vnitřní bezpečnost, Brexit, finanční stabilita a další směřování eh, finanční politiky. Měli bychom být odolnější, konkurenceschopnější, a e, kvalitnější Evropská unie s, lepš- s posílenou solidaritou. A to můžeme ukázat posílením EMU, lepší koordinací a vytvořením správných nástrojů a zdrojů na to, abychom se vyrovnali s nerovnost- nerovnostmi a přišli s konkrétními řešeními pro budoucnost. Implementace odpovědných fiskálních politik, ta taková, která by skutečně vzala v úvahu hospodářský cyklus. To by bylo řešením dále přijetí realistických fiskálních cílů a vylepšení složení veřejných financí a rozpočtu se snížením daňové zátěže a lepší kontrolou. Implementace dále konzistentních strukturálních reform, které vylepší konkurenceschopnost. Pomůže také snížení hospodářských odchylek a dokončení bankovní unie a další pokroky a vytvoření eh, plnoprávné Evropské kapitálové unie. Dále transformace ESM do Evropského eh, měnového fondu, tak aby byla dostatečná eh, kapacita pro úvěrování a vzájemné půjčování a vytvoření nových finančních nástrojů. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je paní Gabriela Kretu z rumunského senátu. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Spolupředsedové, vážené dámy a pánové, my ještě nemáme společnou měnu. Máme jenom společnou měnu v oblasti s velkými rozdíly, která je takovou houbou, která v podstatě absorbuje eh, přidanou hodnotu a převádí od těch bohatších k chudším, ale může fungovat tato společná měna, když ty rozdíly snížíme, a to prostřednictvím uplatňování konsistentních politik soudržnosti a konvergence. A ne, protože v tuto chvíli dochází ke změně paradigmatu směrem od solidarity ke státní odpovědnosti. Ale státní odpovědnost nemůže být větší než schopnost státu zasáhnout a kontrolovat výsledky, a to včetně tedy příslušných finančních nástrojů pro intervenci. Vzhledem k tomu, že členské státy už některé kompetence převedly na celoevropskou úroveň, potřebujeme také mít vylepšené nástroje pro zásah na úrovni EU. Nástroje pro solidaritu jsou stále nedokonalé a e, sdílení společných rizik, která máme na společném trhu, to stále ještě neexistuje. Skupina ekonomů, která doufám neradí Evropské komisi, chce vytvořit nástroje, které budou mít různé nás, eh, úrovně a které vlastně ale na začátku vedly ke krizi. My ale společně ještě nechápeme dobře disciplínu. Eh, Trestáme členské státy, a maastrichtská kritéria v podstatě považujeme za něco takového nutného. Krize nám ale ukázala, že ty státy, které dodržují tato kritéria, nejsou chráněny. Naopak na ně dopadly negativní dopady a to zcela nezaslouženě. Naši španělští a jirští kolegové tady mohou být svědky. A ti, kteří se se nesnažili přísně dodržovat kritéria, se s krizí vyrovnali daleko lépe. A to ukazuje, že uplatňujeme špatnou politiku. Možná je relevantnější kritérium vyrovnanosti plateb. A to především proto, že přebytek jednoho znamená deficit druhého. A pokud je vysoká zadluženost a malé soukromé investice, jak k tomu v minulosti docházelo, tak to může vést ke krizi. Děkuji. The last speak. A poslední řečník ještě před přestávkou na kávu je pan Skopešek z České republiky. Prosím. Děkuji pěkně za slovo. Tématem dnešního setkání jsou návrhy na to, jakým způsobem posílit eh, eurozónu a posílit její stabilitu Obávám se nicméně, že celá řada těch eh, uvažovaných změn sebou eh, přinese eh, zvýšení tzv. morálního hazardu. My jsme byli svědky, že se eurozóna rozdělila na země, které byly schopny hospodařit se zdravými veřejnými financemi a země, které nebyly schopny. V okamžiku, kdy přišla ekonomická krize, tak daňoví poplatníci z těch eh, zdravých eh, nebo zdravě hospodařících zemí museli eh, pomáhat a zachraňovat ty špatně hospodařící. myslím že to byl první případ obrovského nárůstu morálního hazardu který jsme v eurozóně viděli nicméně myslím si že stejně tak se rýsuje problém morálního hazardu i v oblasti eh, bankovní. Eh, sdílení rizika podle mého názoru nebude znamenat nic jiného než že daňoví poplatníci respektive eh, v tomto případě střadatelé budou vystaveni velkému riziku toho že budou svými prostředky zachraňovat banky respektive střadatele v zemích které nemají bankovní systém v pořádku. pro řadu zemí to může být problém protože například v naší zemi je bankovní systém zdravý nicméně prošel poměrně složitou tou restrukturalizací v minulosti a na té restrukturalizaci se eh, podíleli pouze daňoví poplatníci eh, české republiky my jsme to zvládli tu restrukturalizaci eh, sami. jde tedy o velmi citlivé velmi politicky citlivé kroky které mají pro různé země různý význam a proto podle mého názoru dvojrychlostní evropa není vůbec sprosté slovo zvláště když už dnes vidíme že různé země jsou eh, různým způsobem zapojeni v různé hloubce do evropské integrace. rád bych se také vyjádřil k některým eh, příspěvkům jako k harmonizaci daní. já myslím že eh, to není dobrá cesta protože vždycky v evropské unii budeme mít země které si budou myslet že nízkými daněmi přispějí k vyššímu hospodářskému růstu a k bohatnutí svých zemí. naopak budeme mít v eurozóně vždycky země které budou chtít více přerozdělovat a tedy mm, uvalovat na své daňové subjekty vyšší nižší daně. Tedy i v tomto případě podle mého názoru eh, bude svědčit evropským zemím, jakou cestu si vyberou a daňová konkurence podle mého názoru povede k tomu, že eh, eurozóna bude růst rychleji, než když budeme uměle eh, daně, daně sjednocovat. Děkuji pěkně. Děkuji. Další poslanci, kteří se zapsali na řečnický seznam, budou moci vystoupit příští rozpravě. Teď máme přestávku na kávu a budeme pokračovat. Zase v 11 hodin, zase zde v tomto sále, kde povedeme rozpravu o roli evropských parlamentů, pokud jde o ESM a EMF.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

off majka. Gentlemen, please be so kind to take your seats. Prosím, usaďte se. Coffee break is always... Přestávka na kávu je vždycky nejdůležitějším bodem pořadu jednání. Je to dobrá příležitost pro networking, ale teď už bychom se měli pustit do běžné práce. Welcome again all. Chtěl bych vás znovu všechny přivítat. Vítám zástupce vnitrostátních parlamentů. Vítám také poslance Evropského parlamentu. A s vaším dovolením přejdu do polštiny. Tož paní pano... Dámy a pánové, dnešní dopolední plenární zasedání se týká současných a možných řešení týkajících se Evropského mechanismu stability. Pracujeme v Evropském parlamentu, pracuje komise i Rada na Evropském mechanismu stability, což má být způsob, jak zvýšit hospodářskou jistotu, finanční mechanismy a zajistit stabilní růst našeho společenství. Je důležité nejdříve hovořit o způsobu, jak se do toho mohou zapojit národní parlamenty? Jak bude převedena legislativa společenství do legislativy členských států? Potřebujeme také dobré porozumění v této oblasti. A proto jsme se rozhodli, že jeden z hlavních předmětů naší dnešní konzultace bude právě evropský mechanismus stability. Jedná se samozřejmě také o balíček týkající se Evropské měnové unie a zavedení Evropského mechanismu stability do jednotlivých eh, právních řádů členských států. A to nejde bez eh, národních parlamentů, bez kontaktu s občany, s lidmi. A to je znovu naše role, jak Evropského parlamentu, tak parlamentu členských států. Čeká nás společná hodina a půl práce a proto bych velmi stručně připomněl pravidla naší spolupráce. Zásady pro hlášení se o slovo vynaložíme veškerou snahu na to, aby mohla vystoupit eh, co největší část eh, poslanců z národních parlamentů, aby zde mohli vyjádřit svůj názor. Čas je ovšem omezen, takže <clears throat> proto vás prosím, abyste se snažili držet eh, řečnické doby dvě, ve výjimečných případech tři minuty pro jednoho řečníka. Chceme to také zorganizovat následovně dva řečníci z národních parlamentů, jeden řečník z Evropského parlamentu. Hodinky na obrazovce budou ukazovat čas. A já tady mám kladivečko a když se budete blížit, eh, tak eh, pokud to bude tedy nutné, tak kladivko použij, když budete tedy překračovat řečnickou dobu. Rozdělili jsme naši práci mezi paní ministrině Stojanovou a mě. Paní Stojanová je tady za předsednictví jako místo předsedkyně. A já jsem zde tedy jako místo předseda Evropského parlamentu zodpovědný za spolupráci s národními parlamenty. Nejdříve dostane slovo pan Roberto Gualtieri jako první řečník ale teď ještě dám slovo paní Stojanové, druhé spolupředsedkyně. Vážený pane Liberecký, vážení poslanci národních parlamentů a poslanci Evropského parlamentu. Vážení kolegové, Bulharsko je součástí evropské rodiny teď už 11 let. A začíná bulharské předsednictví. Budeme pracovat na tom, abychom měli silnější a demokratičtější Evropskou unii. Budeme pracovat na prohlubování hospodářské měnové unie. Ale Nechceme, aby to bylo na úkor těch členských států, které jsou mimo eurozónu. Proto je pro mne velkou ctí spolupředsedat tomuto panelu, který se zaměřuje na přechod od Evropského mechanismu stability na Evropský měnový fond a především na roli parlamentů v tomto přechodu, v této změně. Mechanismus stability byl důležitý v průběhu krize. Poskytl další finanční podporu členům eurozóny, které měli pro, kteří měli problémy. A teď se tento mechanismus přemění na měnový fond. Myslíme si, že členské státy mimo eurozónu by s tímto mechanismem měly spolupracovat, než do eurozóny vstoupí. A s ohledem na rozpočtovou kapacitu eurozóny potřebuje Evropský měnový fond odpovídající půjčovací kapacitu a velmi jasný mandát. Proto dnes budeme hovořit o institucionalizaci měnového fondu a o tom, zda je zde prostor pro větší roli Evropského parlamentu a národních parlamentů, pokud jde o parlamentní kontrolu. Parlamentní kontrola může být příležitostí pro národní parlamenty a Evropský parlament k tomu, aby se hrály důležitou roli v hospodářském řízení Evropské unie. Klademe zvláštní důraz na subsidiaritu a proporcionalitu. A ráda bych vás vyzvala, abyste uvedli své obecné připomínky k tomuto tématu, protože to je velmi důležité pro debatu o budoucnosti Unie jako celku. Vyslechneme si vaše připomínky a komentáře, tedy pod předsednictvím mým a pana Liberackého. Nejdříve dáme slovo panelistům. Jako první Roberto Gualtieri, předseda výboru Ekon Evropského parlamentu. Děkuji, děkuji. Není žádná pohyby, eh, pochyba, že eh, Nástroje pro řešení krizí jsou důležité pro dokončení hospodářské a měnové unie a v tomto respektu vítáme návrh nařízení Rady, kterým se má zřídit nový Evropský měnový fond. Ten název eh, je to vlastně název toho nového evropského mechanismu stability, je trochu zavádějící, protože úkolem Evropského měnového fondu není nic, co by souviselo s měnovou politikou, protože to je výlučnou kompetencí Evropské centrální banky. Navíc to vlastně nebude ani nic podobného, jako je Mezinárodní měnový fond. Takže Evropská komise v podstatě chce zachovat podpůrnou funkci, jako má Evropský mechanismus stability a chce k tomu ještě dát nástroj pro možnost přímé rekapitalizace úvěrových eh, institucí plus ještě speciální mechanismus jištění. Takže pak je, a to, to všechno tedy pak by se jmenovalo e, novým jménem. Pak je zde ještě jedna věc, která tedy není úplně rozhodující, ale jde o to, že návrh komise si je e, navrhuje určité, určitá zlepšení fungování Evropského mechanismu stability a zároveň eh, dovoluje Evropské komisi ponechat si určité pravomoce v dohledu a v řízení. Eh, je to pozitivní, protože pokud by se pravomoci překrývaly, tak by to jednak nebylo legální podle smluv EU a zároveň by to bylo i kontraproduktivní ohledně koherence. Takže je důležité, abychom Eh, ten nový ESM vlastně nedávaly stejné eh, úlohy, které má IMF, Mezinárodní nový fond eh, ve svých úkolech konsultací. Je zde také úloha automatického dluhové restrukturalizace a je, toto bylo jasně vyloučeno z těch pravomocí, protože by to mělo dopad na finanční stabilitu a v podstatě by to tedy šlo proti tomu samému mandátu Evropského mechanismu e, stability, jak je to v článku 136.3 smlouvy. <clears throat> Také jsme si četli různé návrhy různých e, akademické sféry, ale zatím je to tak, že jak politikové, tak i centrální bankéři e, spíše hovoří o tom, že je důležité, aby zde byl určitý mechanismus, který bude podporovat finanční stabilitu. A chtěl bych ještě upozornit na to třeba, eh, co říkal pan Bruno Le Mert, eh, francouzský ministr. A chci říct, že to je ta určitá červená linie. To tam nebude. A takový nejdůležitější rys, <clears throat> na který bych se chtěl zaměřit z toho návrhu komise, je to, že ESM bude vlastně začleněn do nového právního rámce takže to stane, stane se to součástí legislativy, bude to 342. Je to zásadní, protože to přinese koherenci institucí a i celého rámce zprávy. A navíc to ještě nechá pootevřené možnosti dávat ESM eh, e další nové funkce, po té, co bude ESM integrován do e, eh, orgánu Poté, co se ESM stane součástí smluv, tak bude v budoucnosti jednodušší eh, umožňovat makroekonomické stabilizace a um-, umožňovat to takzvané ještění. Z pohledu parlamentu, když se dostáváme do této debaty, je také důležité si uvědomit, že na rozdíl od mezivládní mezi Eh, postupu, kde, je, kde se vlastně vyžadovala jednomyslnost, tak zde bude také zapojen i Evropský parlament a i vnitrostátní parlamenty, což umožní také lepší transparentnost a demokratickou odpovědnost vůči Evropskému parlamentu i vůči vnitrostátním parlamentům. Jak víte, tak článek 5 a 6 návrhu komise zavádí pro ustanovení která chtějí zvýšit tuto demokratickou odpovědnost. Evropský měnový fond má každoročně dávat parlamentu, radě, komisi i vnitrostátním parlamentům výroční zprávy. A jak vnitrostátní parlamenty, tak Evropský parlament eh, také eh, může žádat eh, odpovědi na písemné otázky a může si také pozvat ředitele, aby tedy zavítal na slyšení. Máme zde tedy postup 356, takzvaná eh, doložka o flexibilitě. Je tam rada plus eh, souhlas Evropského parlamentu. Někteří úředníci říkají, že Evropský parlament by, že, že se vlastně snaží, nebo že se bude snažit jaksi urvat si více moci, ale to není pravda. Eh, protože ESM získá své funkce mm, členský, eh, za, za, z povolení členských států, takže to budou hlavně vlády členských států, které budou důležité ve správě tohoto fondu a hovoří se o tom i v návrhu komise. Takže eh, je to jak v souladu s, novou, s programem nové německé koaliční vlády, Můžeme tedy říci, že ESM se dostane součástí legislativy Evropské unie a tím zároveň učiníme i rozhodný krok vpřed, jak posílit eh, rámec zprávy hospodářské a měnové unie. Děkuji vám, pane Gualtieri. A teď dám slovo. Děkuji vám, pane Gualtieri. Teď dávám slovo další řečnici tedy dalšímu řečníkovi, pardon, je to pan Norbert Brackmann, který je členem výboru pro rozpočet německého Bundestagu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, jakou roli by měl hrát parlament? Já se chci omezit na tři hlavní body. Komise, ve svém návrhu z prosince 2017 předpokládá, že se nezmění evropské smlouvy. Ale já si myslím, že to je problematické, protože návrh Evropské komise přesahuje meze toho jednotného povolení. Máme tady v podstatě objem prostředků 80 miliard eur a ta kapacita pro uvěrování je až z 500 miliard eur. Ale to potom nebude zdaleka postačovat nějaké jednotné povolení. Bude potřebný postup pro řekněme, záchranu celé eurozóny. My to v tuto chvíli projednáváme i v Německu. Probíhá k tomu velmi rozsáhlá debata a týká se to také postupu podle článku 352 smlouvy o fungování Evropské unie. A to bohužel ale nemůže být dostatečným právním základem. A kromě právnických aspektů jsou tady také politické aspekty. A sice může Evropská unie a měnová unie existovat dlouhodobě ve dvou oddělených právních prostorech, přičemž by se tedy vnitrostátní zákony přenášely na celoevropskou úroveň, to bude obrovská výzva. A jaká je tady vlastně alternativa? Pokud chceme uh, zapracovat tedy uh, tento mechanismus do vícele, uh, víceletého finančního rámce, nepovede to k založení té takzvané dvourychlostí Evropy, kde by vlastně byly vyloučeny ty členské státy, které euro nepoužívají? My si myslíme, že by bylo pravděpodobně snadnější změnit smlouvy o EU. Měly by také se toho být vědomy všechny vnitrostátní parlamenty, protože právě ty mohou zajistit, že takovéto nástroje, jako například Evropský měnový fond, které by šly daleko nad rámec rozpočtové kapacity EU, by poskytly vhodné jištění pro nějaké řešení. Pokud by to bylo zakotveno v sekundárním právu EU, tak si myslíme, že by to nefungovalo a že by to také nebylo dobré ani ve, pro volby v roce 2019. Občané by to jistě neocenili a myslím si, že by to nebylo přijatelné ani pro vnitrostátní vlády. Já mohu samozřejmě hovořit pouze za německý parlament, ale my bychom rozhodně žádnou takovou volbu aktivně nepodpořili. Doufám, že Evropská komise neočekává, že by členské státy přenesly nějaké další podstatné rozhodovací pravomoci na úrovni, úroveň EU. Myslím si, že by to nebylo správné, protože tyto prostředky v rámci ESM jsou z rozpočtu EU V roce 2017 Německo již prohlásilo, že je připraveno ESM použít jako jištění pro mechanismus pro řešení krizí a mělo by to být řádně pokryto, ale pokud jde o odpovědnost a rizika, tak je třeba aby vše bylo součástí jedné operace. Nicméně, nakonec členské státy budou ručit a právě proto budou mít odpovědnost. A proto tady členské státy a vnitrostátní parlamenty musí mít tu nejvyšší kontrolu nad prostředky vyplácenými z eh, Evropského měnového fondu. Pokud jde o Německo, Německo má zástupce ve správní radě EMF a podává zprávy německému parlamentu pokud jde o rozpočtové otázky. A není možné, aby rada nějak rozhodla, aniž by nedostala vhodný mandát od vnitrostátního parlamentu. K tomu už je také verdikt soudního dvora, takže je jasné, že ani z ústavního hlediska žádná není možné, aby Eh, někdo podkopal tento jasný vztah, eh, kdy tady vnitrostátní vlády dávají mandát EMF. Není možné, aby o něčem rozhodoval pouze výkonná rada, aniž by eh, také jednomyslně rozhodla o tom správní rada a aniž by existoval mandát. My samozřejmě nechceme být hlavní překážkou pro vytvoření Evropského měnového fondu. Myslíme si, že by to byla dobrá příležitost, protože by to mohla být velice efektivní metoda pro lepší rozpočtovou kázeň a také by tady měl existovat dobrý kontrolní mechanismus, mechanismus časného varování. Například postup podle článku 4 by tady mohl dobře fungovat. Evropský měnový fond, pokud jde o programy pro přizpůsobení, které fungují v členských státech, by mohl nahradit stávající trojku Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky a tak dále, ale musela by to být skutečně eh, nezávislá instituce, nikoli podřízená Evropské komisi. A pouze taková nezávislá instituce by mohla být odpovědná za dozor nad eh, rozpočtem a mohla by také případně nějakým způsobem spolupracovat s vnitrostátními parlamenty. Samozřejmě, že eh, ve výsledku bude rozhodnutí na Radě EU, ale je tady třeba určit hranici mezi, politi- mezi ekonomickou analýzou a politickou odpovědností. Děkuji. dávám Děkuji, pane Brekmane. A nyní dávám slovo paní Albuquerque která je poslankyní portugalského parlamentu, eh, je členkou Evropského výboru tohoto parlamentu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý den. Dobrý den všem. Jenom chci říci, že krize která začala v roce 2007, se nejdříve projevila jako krize státního dluhu a potom se stala finanční a ekonomickou krizi, která eh, zasáhla spoustu států, jak v eurozóně, tak i mimo. Byla to první vážná krize od vytvoření společné měny. A jen vlastně ukázala na slabiny, které existovaly už od eh, vytvoření eura. Pod tlakem krize pod eh, tlakem těch různých okolností se Evropa dostala do situace, kdy vytvořila mechanismy, jež umožnili vytvořit eh, nápravu, napravit eh, některé z těchto původních nedostatků. Ti, kteří často kritizují Evropu, v posledních letech dostali důkaz, že jsme schopni hodně udělat, a to přes objektivně složité okolnosti které zde byly popsány na začátku tohoto panelu. Máme zde jistě specifické problémy, které vyplývají z velkých rozdílů v Evropské unii. Nicméně jsme schopni společně jednat. A kdybychom byli schopni jednat rychle, měli bychom ještě lepší výsledky. Je ale pravda, že jsme toho udělali hodně. Ale hodně práce máme ještě před sebou. A musíme ještě vylepšit řešení, která byla dosud přijata. Komise dodržela svůj závazek, že předloží návrhy a evropští lídři zase na sebe vzali úkol, že definují kalendář, harmonogram. Uvidíme, zda to bude vše dodrženo. Politická vůle ovšem existuje, chceme jít tímto směrem. Evropská strategie je založena na pravidlech, na institucích, a to i z důvodu demokratické kontroly, a zodpovědnosti vůči všem evropským občanům. Téma, o kterém dnes diskutujeme, tedy transformace Evropského mechanismu stability v Evropský měnový fond, kromě toho jména, které může být zavádějící, je založeno na jednoznačném záměru vytvořit instituci, která bude silnější, bude demokraticky kontrolovatelnější a nebude to tedy už jen mechanismus schopný reagovat na krizi. A já zdůrazňuji mezi novými kompetencemi, které budou věnovány této instituci, role společného backstopu, což bude důležité pro doplnění, dokončení bankovní unie, když to není jediný prvek, který chybí. Projekt bankovní unie je založen na reakci na různé prvky, které přispěly ke krizi. Na Ecofinu v posledních letech se hodně diskutovalo o bankovní unii, ty diskuze byly velmi komplikované a poukázali na to, že jsou lidé znepokojeni rozdělením rizika. Rozdělení rizika Sdílení rizika tedy pořád chybí. Snažíme se riziko snižovat, ale nesnažíme se ho sdílet. Rozhodnutí přijatá na centrální úrovni musí získat podporu národních přispěvatelů, národních daňových poplatníků a na tom ještě musíme pracovat. Vytvoření tedy backstopu je důležitým krokem. I když je nutno dále bojovat, budeme pokračovat, protože bez silného závazku, že vytvoříme systém pojištění vkladu, tak to budou jen prázdná slova. Já doufám, že nebudeme potřebovat novou krizi, abychom pod tlakem postupovali rychle a dokončili také tento pilíř bankovní unie. Pokud jde o otázku zapojení parlamentu, myslím si, že komise, a tedy návrh komise je vyvážený v tomto smyslu aktivnější rolí ze strany Evropského parlamentu. Připomínám ale, že pokud jde o roli občanů, tak i to se musí rozvíjet a to musí rozvíjet vlády jednotlivých zemí, protože právě vlády jsou přítomny při diskuzi, právě vlády jsou účastny přijímání rozhodnutí a musí být schopny vysvětlit svým parlamentům, svým občanům svá stanoviska. Je důležité nezapomínat na zásadní roli. Vidíme čím dál častěji v členských státech vlády, které, řekněme, obvinují Evropskou unii z toho, že přijímá nějaká rozhodnutí na úkor evropských občanů a to zhoršuje důvěryhodnost eh, evropských představitelů i v očích jejich národních parlamentů a to je důležité, protože jsou jim nejblíže. Ovšem to hlavní propojení mezi evropskými institucemi a národními parlamenty, to jsou všichni naši zástupci, demokraticky zvoleni v našich zemích, kteří mají povinnost odpovídat se svým parlamentům. My musíme pokračovat touto cestou, jistě to nebude snadné, ale nesmíme zapomínat, že krize i když tedy byla překonána ta její nejhorší fáze, vyžadovala a vyžaduje, abychom toho ještě hodně udělali, abychom do budoucna zabránili jejímu opakování. Rozhodně si nemůžeme myslet, že to, co pomůže těm nejslabším, je pomoc pro celou Evropu. Děkuji. Благодаря ви, госпожо Děkuji vám. Paní Albukerky. A teď dávám slovo zpět panu Liberackému, aby mohl moderovat debatu. Thank you, and... Děkuji, paní Stojanová. Dovolte, abych vám připomněl, že tady máme růžové hlasovací lístky, tady ne hlasovací, ale řečnické přihlášky. Prosím, vyplňte je. V tuto chvíli vám chci připomenout, že naším tématem je přechod od ESM k EMF. A to, jaká by měla být úloha národních parlamentů. Úvodní projev tady přednesl Roberto a dále budeme mít Dále samozřejmě také na to reagoval pan Brakman a paní Albuquerque. Já mám dojem, že v tuto chvíli nejde o to, jestli to provést, ale jak to máme provést, pokud chceme být úspěšní. To znamená, že jsme se tady na tuto debatu dobře připravili těmi úvodními projevy a první řečnice je paní Fabienne Keller z francouzského parlamentu místo předsedkyně výboru. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo Liberacky, za slovo. Dvě úvahy, pokud dovolíte. Jako senátorka z finančního výboru francouzského senátu. První poznámka se týká eurozóny a potřeby prohloubit koordinaci hospodářských politik v eurozóně. S tím, vážená paní předsedkyně Stojanová, že budeme respektovat i ty země, které zatím v této zóně nejsou. Mám otázku. Nebylo by vhodnější velmi jasně podpořit vytvoření nezávislého rozpočtu pro eurozónu? Aby to nebyla jen rozpočtová linka? A druhá úvaha. Vy jste připomněl, pane předsedo, že se zaměřujeme na roli evropských parlamentů, nebo národních parlamentů. Já jsem velmi ráda, že jsem tady, je to už po třetí. Ale chci říct, že bychom se měli scházet ještě častěji protože tato koordinace je zásadní mezi národními hospodářskými politikami a politikou na evropské úrovni. A jde také o vysvětlování evropské politiky. Jak o tom hovořila paní Albuquerque, my všichni musíme vysvětlovat evropské strategie. Konec konců jsou to naše strategie. Proto volám po vytvoření parlamentu eurozóny, ne po novém parlamentu, ale ty delegace, jako jsou tady, složené z poslanců Europarlamentu a národních parlamentů Evropské komise. A doufám, že mě omluvíte, ale jako bývalá primátorka Štrasburku bych volala potom, aby se tento parlament scházel v parlamentním hlavním městě Evropské unie, což je Štrasburg. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní kolegyně za velice jasný projev. Myslím si, že to je dobré východisko pro rozpravu. Dále paní Margarita Maros, která je z, z portugalské sněmovny a místo předsedkyně výboru pro evropské záležitosti. Eh, um eh, Děkuji. Předřečnice už zde uvedla jednu otázku, kterou nevyřešíme za dvě minuty. Evropský parlament a eurozóna. Ale chci říci, že dvě věci jsou zásadní. Za prvé, větší koordinace eurozóny. Hovoříme o evropském řízení, hospodářském řízení, které musí být demokratické a demokraticky kontrolované. To je výchozí bod. Pokud jde o úvahy o transformaci evropského mechanismu stability v Evropský měnový fond. Tyto principy demokratické koordinace a kontroly musí být rozhodně součástí této transformace. A proto si myslíme, že je zásadní, aby transformace ESM na Evropský měnový fond proběhla z perspektivy smluv a z perspektivy evropského práva. V tomto smyslu bych ráda podpořila návrh pana Gualtieriho, předsedy výboru Ekon i návrh pana Brakmana. Vznikl by tak strukturovanější, silnější, flexibilnější mechanismus, který může být zasazen do rámce práva EU, ne aby vznikla nová mezivládní smlouva. Děkuji. Ač. Děkuji mnohokrát a je mi velkou ctí teď vyzvat pana Dimitrose Papadomolise, který je místo předsedou našeho parlamentu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že návrh komise, že z Evropského mechanismu stability by se stal Evropský měnový fond, že to je krok správným směrem. Souhlasím s tím, co tady uvedl předseda výboru pro eh, hospodářské záležitosti eh, Evropského parlamentu pan Gualtieri. Tedy jinými slovy, musíme posílit demokratickou odpovědnost a roli Evropského parlamentu, pokud jde o dohled nad těmito aktivitami. A, ale nesouhlasím s tím, co říkal pan Brakman a s jeho námitkami, protože já mám za to, že zkušenosti nám ukazují, že je třeba, pane Brakmane, učinit krok ku předu. Když Evropu zasáhla krize, a zmiňovala to i portugalská kolegyně, tak Evropská unie neměla žádné mechanismy prostřednictvím, kterých by mohla reagovat a vytvořila nové mechanismy, jako například ESM. A předtím existoval EFSF. V tuto chvíli je situace už klidnější a proto je třeba se připravit na možné nadcházející krize. Musíme posílit metody společenství. Protože mezivládní přístup sám o sobě nám ukázal, že je příliš málo flexibilní a příliš byrokratický a neochrání nás před nějakými možnými budoucími krizemi. Je tedy třeba posílit Unii nikoli jenom slovy, ale také prakticky. Samozřejmě, že tam musí nadále hrát roli i e, vnitrostátní parlamenty, ale je třeba posílit úlohu Evropského parlamentu, který si přímo volí naši občané. Je třeba také dokončit bankovní unii a také hospodářskou a měnovou unii. A to proto, že pro Evropskou unii není dobré, aby třetí pilíř, tedy eh, Evropskou komisí navržení eh, systém pro eh, jištění vkladů, aby se stal eh, rukojmím několika vlád v radě a dvě z nich jsou německá a nizozemská vláda. Není možné, abychom kličkovali jako zajíci mezi pravidly, když je to v zájmu bohatých zemí a velkých nadnárodních společností. A potom naopak, abychom eh, možná dokonce i couvali jako rak, když jde o dokončení eh, bankovní unie, měnové unie a demokratickou odpovědnost. Já si myslím, že to jednání, které tady dnes vedeme, nám právě ukáže jasně, že je třeba posílit Evropu a mít více Evropy. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je pan Creighton Baltoro z Malty. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych na začátek říci, že dopad, jaký bude mít eh, tento nový fond, a to vůbec, že se přemýšlí o eh, zřízení tohoto nového fondu, je pozitivní krok vpřed a měli bychom tomu zatleskat. Ale na druhé straně eh, si musíme uvědomit, že kdybychom takový fond bývali měli za té krize, tak by to možná mělo lepší řešení. Myslím si, že jako Evropská unie musíme být připraveni i na případnou budoucí krizi. Dovolte mi jenom pár malých eh, komentářů. Za prvé, co se týče jména tohoto fondu. Myslím si, že ten název Evropský měnový fond, ehm, ten, eh, ten eh, s tím nesouhlasím, protože si myslím, že je to zavádějící, protože ten, ta funkce bude jiná než jaké funkce eh, spojujeme třeba s Mezinárodním měnovým fondem. Takže si myslím, že bychom měli najít nějaké jiné jméno. A pak je zde ale důležitější věc. My spatříme mezi nejmenší země eurozóny, byť eh, máme třeba mnohem větší ekonomické výsledky nebo lepší ekonomické výsledky než některé větší země. Zkrátka, na Maltě si domníváme, že je zásadní, abychom ponechali stávající vládní strukturu tak, jak vypadá v tom ESM. To znamená jednomyslnost, by měla být zachována v té formě, jak teď e, funguje. Dále, možnost využít toho nového fondu jako určité jištění pro záchranu bank by se mělo ještě projednat. Musíme si být všichni, eh, musíme všichni pochopit, jaké to bude mít plné dopady a následky. Děkuji. Chtěl bych poděkovat všem za komentáře a také za to, že jste všichni dodrželi tu určenou řečnickou dobu. Nyní pan Peter Ančik, Evropský výbor Nizozemského parlamentu. A ještě bych vás chtěl požádat, abyste ještě předtím, než vždycky začnete hovořit, zvedněte ruku, aby vás mohl kameraman najít, abyste se ocitli tedy přímo v záři kamer. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl rovněž poděkovat za všechny užitečné komentáře a rád bych k ním dodal pár věcí. Zejména bych chtěl mm, navázat na to, co říkal pan Breckman a chtěl bych říci, že podporuji to, co říkal. Za prvé to, co říkal pan Dombrovský, říkal, že plnou HMU můžeme mít teprve tehdy, pokud to bude fungovat demokraticky. A myslím si, že to je pravda. Ale máme zde 26 parlamentů, které se připojily k nizozemské iniciativě, která hovoří o tom, že by se měl podepsat dopis pro radu ministrů a také pro, určitě ten dopis je také pro předsedu eurozóny. A tam se hovoří o tom, že dokumenty eurozóny a eh, další dokumenty musí být nám k dispozici, protože my jinak nemůžeme vlastně sledovat, jak probíhá ta legislativa a jak, jak dochází k rozhodnutí v rámci Eh, euroskupiny. Myslím si, že bychom za to měli všichni bojovat, protože ať už eh, ta rozhodnutí jsou jakákoliv, my jako vnitrostátní parlamenty bychom měli být schopni kontrolovat ty rozhodovací procesy, zejména pokud se týká, mm, to se vlastně týká milionů eur. Za druhé, jsem si jist, eh, že jsou zde obrovská rizika když Evropská centrální banka NAP nakoupila 2, 2, 2 biliony 500 tisíc dluhopisů, eh, chci říci, že ta politika stále trvá několik let a je to nebezpečná politika. Pokud si teď myslíme, že se nám podaří krizi vyřešit tím, že zkrátka vytvoříme nějaký další mimořádný fond, který budeme moci čerpat a který se pak těžko bude nějak splácet, tak si myslím, že to tu systematickou eh, krizi ještě zhorší a myslím si, že zkrátka to není dobrá cesta. Takže je důležité, abychom vytvořili takové orgány, které nebudou navrhovat, které nebudou ještě navyšovat systematické, eh, systemické riziko, které naopak ho sníží to riziko. Takže měli bychom osekat kvantitativní uvolňování Evropské centrální banky protože eh, je to, ty problémy, řešení problémů je, leží v prvé řadě na samotných členských zemích. Děkuji. Podle našich pravidel, která jsme stanovili, teď je pan Gwerent Luke, je to europoslanec, který zastupuje Německo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu hovořit německy. Chtěl bych na úvod navázat na slova pana Papadomolisa a pana Galtieri a chtěl bych jim odporovat. Oni vyloučili propojení odpovědnosti a právní odpovědnosti Mm, myslím si, že když chcete zřídit nějaký nový orgán, tak tam musí být k tomu určitá odpovědnost. Pan Galtieri hovořil o tom, že akademická sféra také přinesla různé návrhy, které nebyly příliš užitečné. Mm, říká se, že tedy ten EMF nemá mít pravomoc, která se týká restrukturalizace dluhů ale já si myslím, že musíme zaručit, že EMF uvolní peníze nebo poskytne úvěry pouze tehdy, kdy e, ta země řeší dluh e, nějakým udržitelným způsobem, nějakými kroky. Jinak nemůže dojít k takové restrukturalizaci dluhu. Nesmí dojít tomu, aby ta restrukturalizace dluhu šla vlastně na vrub toho EMF, musí to jít na vrub těm věřitelům. Hmm, také musíme se zasadit o to, aby nedocházelo k takovému politikaření, jako je to na Mezinárodním měnovém fondu. V hmm, Někte- vlastně třeba Mezinárodní nový fond má o některých zemích úplně analýzy, než je důležité teda, aby zde byly orgány, které provedou řádné eh, dobré analýzy, aby se dobře zhodnotila ta každá konkrétní situace. Děkuji. A nyní pan Nikolas Manios, předseda sociálního výboru řeckého parlamentu, kterému dávám slovo. Dobrý den dámy a pánové. Já sice nejsem ekonom, přesto věřím, že přeměna ESM do EMF bude velkým mezníkem v dotváření celého evropského projektu. Myslím si, že to bude určitý způsob, jak snižovat rozdíly mezi členskými státy. Slyšeli jsme, že Evropský měnový fond může přispět k vytvoření tzv. dvourychlostní Evropy. Já teď nevím, kolik rychlostí máme v Evropě, ale za, to, za tu situaci nemůže euro. Minimálně za to nemůže euro samo o sobě. Důvodem jsou jednotlivé politické koncepce které vedou k tomu, že mezi členskými státy panují rozdíly. Ale pak jsou také i rozdíly v rámci jednotlivých členských států. Takže tyto politické koncepce jsou klíčem pro případné řešení problémů. Pokud bychom neměli EMF zakotven v AKI, Mm, myslím si, že máme poměrně špatné příklady toho, jak, když se Mezinárodní nový fond zapojil do situace v Evropě, například v Řecku. Jak to vypadalo, když do Řecka přišel IMF, řekli, um, zrušte zákonník práce, z, um, osekejte rozpočet, vyškrtejte rozpočet ale nakonec po všech těch jejich návrzích nám řekli, no my jsme se vlastně mýlili, ty naše návrhy nebyly dobrým receptem. Takhle to nakonec dopadlo. Takže já si myslím, že Evropská unie musí vzít na svá bedra svou historickou odpovědnost a musí se snažit vytěžit tento nástroj do co největší míry, aby dokázala řešit problémy, k nímž dojde v jak v členských státech, tak na celoevropské úrovni. Thank you very much. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Birgit Marca Kverkeman z rozpočtového výboru německého Bundestagu. Jetzt. Okay. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Vážený pane předsedo, dámy a pánové, z pohledu frakce AFD Bundestagu ty návrhy, které se týkají transformaci ESM v EMF dávají také právo vměšovat se do národních institucí. To je překročení kompetencí. V Lisabonské smlouvě se o tom píše a takovýto návrh narušuje to, jaké zásady jsou eh, ve smlouvě uvedeny. Evropský parlament, eh, kdyby takto postupoval, nebo kdyby tak postupovaly jiné instituce, tak by zasahovaly do pravomocí národních parlamentů. Podle německé ústavy, podle německého práva, je jasně řečeno, že unijní kompetence, výlučné unijní kompetence, mohou být realizovány pouze s jednoznačným souhlasem německých občanů. A jak zde zaznělo z úst pana Brackmana, ten článek 352, který byl tedy právním základem, tak v roce 1996 byl uznán jako omezená kompetence, jednotlivá kompetence a není to vůbec možno rozšiřovat na celoevropskou kompetenci bez ohledu na to chci rovnou říci, že takováto transformace není možná také z praktických důvodů. Německá federální banka měla také otázky, které se týkaly ECB. Bylo to 882 miliard eur a to překračuje výši, třikrát to překračuje výši federálních půjček. A proto je třeba říci, že je ta výše ještě větší než v době takzvané krize. Nemáme mnoho času a nemohu se k této otázce vyjádřit tedy ani z právnického, ani z ekonomického hlediska. ale chci říci, že bychom si pod sebou neměli podřezávat halus. A také jak německá ústava, tak výnos ESD jasně hovoří o tom, že je třeba dodržovat své kompetence. Děkuji. Dalším řečníkem je uh, Paolo Guerrieri Paleotti, italský senát. Ano, děkuji. Otázka pojmenování nové instituce ve kterou se přemění ESM, je poměrně podstatná. Protože pokud se podíváme na návrh komise, který nám tady předložil pan Gualtieri, myslím si, že Evropský měnový fond to není přímo způsob, jakým mě, bychom měli pojmenovat tu novou instituci. Když jsme poslouchali německého kolegu Brackmana, tak já si myslím, že EMF je zcela proveditelný. Já chci lépe pochopit. Váš návrh je poměrně v rozporu s tím, co navrhuje teď komise. Protože je velmi jasné, že chcete přenést odpovědnost za krizový management a půjčování na nový EMF. Takže se tím de facto eliminuje současná role komise v definování strukturální nerovnováhy a v otázce implementace programu. Nový EMF by měl omezovat půjčování pouze na země, které ztratily přístup na trh nebo kde jim to hrozí. Z tohoto hlediska je to úplně jiný návrh. o nové funkci tohoto mechanismu stability. A pokud jde o zprávu a řízení, To není tolik eh, role kontroly národních parlamentů v tom německém návrhu nebo v tom, co jste vyjádřili vy, je EMF eh, jakoby přímým nástrojem věřitelských zemí. Takže z tohoto hlediska je to pro mě velmi nejasné, jak by to mohlo vést ke větší demokratické zodpovědnosti vůči Evropskému parlamentu a národním parlamentům. Proto bych požádal o upřesnění, protože chci lépe pochopit, o co tady jde v porovnání s tím druhým návrhem. Děkuji. Děkuji. Seznam řečníků, kteří chtějí vystoupit z národních parlamentů, je už vyčerpán, takže dovolte, abych teď dal slovo panelistům, aby se vyjádřili k tomu, co zde již zaznělo. A aby také přednesli své závěry. Roberto Gualtieri, máte slovo. Děkuji. Myslím si, že to byla velmi důležitá, užitečná diskuze, která jasně ukazuje přidanou hodnotu této meziparlamentní konference, kde se scházejí poslanci z různých parlamentů, z různých kontextů, kteří si vzájemně chtějí porozumět. Já se chci vyjádřit především tomu, co říkal pan Brakman, I další kolegové zde poznamenali, že zde zastáváme různé linie. Ale myslím si, že mnohdy ten nesouhlas je způsoben neporozuměním, takže já bych také rád lépe pochopil pana Brakmana. Je zde otázka, která se týká úkolu. Jaké úkoly máme dát tomuto subjektu? A zde vidím nesouhlas, protože pan Brakman navrhuje, aby tento subjekt měl roli, kterou v současné době zastává Evropská komise. protože smlouva ukládá Evropské komisi povinnost provádět dohled nad trhem, finanční dohled. Takže toto všechno, kdyby se dalo EFM, EMF, tak by to byl úplně jiný svět. A politicky by to bylo také nežádoucí, protože Evropská komise se zodpovídá radě a parlamentu. nezávislý, je to nezávislý subjekt, který má tak jasně definované pravomoci, to by bylo úplně jiné, úplně jiný koncept ekonomické politiky, ekonomické zprávy. To by vyžadovalo velmi širokou změnu smlouvy. Musel by se změnit článek smlouvy, který svěřuje tyto pravomoci Evropské komise. A kdyby se to mělo odebrat komisi, a dát to jinému subjektu, to by byla opravdu revoluce, vyžadovalo by to změnu smluv, změnu smlouvy, referendum v členských státech. Takže pokud něco takového říkáme, tak říkáme, že nic neměníme, necháme ESM tak, jak je, nebo uděláme jen takovou malou mezivládní změnu, abychom tam přidali ten backstop. V zásadě je to stejné, já si nemyslím, že někdo v této místnosti se domnívá, že by bylo realistické vyžadovat globální změnu smlouvy bez ohledu na to, jestli se shodneme nebo neschodneme. Já si myslím, že by bylo chybou odstranit nebo tedy odebrat eh, dohledovou funkci Evropské komisi a dát ji tomuto subjektu. Je také nerealistické očekávat, že by se takováto hluboká změna smlouvy mohla odehrát. A navíc je to věc, která teď není na stole. Co se tady teď řeší? Otázka je, zda chceme ESM přidat ještě ty funkce přímá rekapitalizace, backstop, možnost jednat ne nutně s IMF, ale možná i bez něj, pokud je to nutné. A také možnost požádat o restrukturalizaci, protože ESM v současné době tuto možnost má. My tady diskutujeme, každý to v podstatě vylučuje, provedeme změnu z možnosti na povinnost. A zatímco všichni centrální bankéři, všichni, kteří jsou zapojeni do řízení veřejného dluhu, když máte povinnost, tak to okamžitě vyvolá další stres na trhu se státním dluhem. Takže je pravděpodobnější, že budete jednat, protože tato možnost, která je skutečně extrémní, by měla zůstat možností, ne povinností, tak jako je to v současné době, to je rozumné. Ale kromě toho, ty další úkoly, to jsou úkoly, na kterých se shodneme. A proč by bylo efektivnější dělat to prostřednictvím článku 352 a ne mezivládně? Na to bych se opravdu rád zeptal pana Brakmana. Vy říkáte, že musíme zapojit všechny členské státy do přijímání rozhodnutí, i ty, které nejsou v eurozóně. A to prostě dělá článek 352. Je to jednomyslnost ve všech 28 členských státech. Takže vy potom správně říkáte, že národní parlamenty kterým se zodpovídají jejich vlády, by měly mít větší roli než Evropský parlament. A to přesně dělá návrh komise. Jak to vypadá v současné době? Například v Německu vláda se zodpovídá Bundestagu. To bude zachováno, to bude plně zachováno. To návrh Evropské komise vůbec nezmění. Ten pouze k těm stávajícím zodpovědnostem Národního parlamentu, která se zde vůbec nemění, přidává další rámec zodpovědnosti, a to není jen zodpovědnost parlamentu vůči vlastní vládě, ale národní parlamenty budou mít možnost vyjadřovat se nejen k vašemu členu ESM, ale ke všem, nejen tedy k vašemu ministrovi, ale také panu Remlingovi a vy ho můžete předvolat do evropského, tedy do svého parlamentu a můžete s ním diskutovat. Takže to, co navrhuje komise, vůbec neodebírá národním parlamentům žádné pravomoci. Navíc jim dává další pravomoc přispívat KSM, e které se mu bude zodpovídat a kontrolovat ne všechny, tedy nejenom svého zástupce, ale všechny. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby parlament, Evropský parlament mohl udělat to tež, diskutovat s panem Reglingem o výroční zprávě, o ESM a mít slyšení o roli ESM. Myslím si, že když budeme vzájemně hovořit spolu, tak eh, si vzájemně porozumíme. A zjistíme, že je tady opravdu více nedorozumění než skutečného nesouhlasu. Evropský parlament podporuje začlenění do smlouvy, ale není proti tomu, že je zde zvláštní odpovědnost vlád a národních parlamentů, protože do ESM směřují jejich vlastní zdroje. Pak zde byla diskuze o ECB, ale já vůbec nevím, jak to souvisí s ESM, to je jiná diskuze. Mnozí tedy volali po nezávislosti, to tež platí pro ECB. ECB je nezávislá instituce, měnová politika to není politická záležitost. My jsme měli velmi užitečnou diskuzi, která ovšem podle mě nesouvisí s ESM a s jeho transformací do EMF. Takže konečně je pravda, že posílený ESM by vedl také k dalším krokům na prohloubení a završení HMU, včetně fiskální kapacity, včetně toho, co můj francouzský kolega označil evropským rozpočtem. Bude to možnost, kterou budeme mít. To nebude nic, co by bylo automaticky poskytnuto přijetím návrhu komise, protože tam se zachovává současné fungování ESM plus přímá akvizice bank. Všechno ostatní to je nová možnost, nové možnosti, které zde budou do budoucna. V každém případě všechny členské státy budou mít prostor, budou moci vetovat nebo souhlasit. To nám nezabrání v dalších krocích vpřed, kdybychom neudělali nic, tak by nám to v tom zabránilo. Ale znovu tedy chci říct, že ti, kteří s tím nesouhlasí, už vlastně volí tuto možnost tím, že podporují návrh komise. Na závěr bych rád řekl, že návěr, nebo tedy návrh komise k ESM a EMF je podle mě velmi vyvážený a myslím si, že podrobná analýza těchto věcí, včetně právního základu, by dospěla k závěru, že je to vyvážený kompromis. A byl jsem také překvapen, protože jsem četl program německé koalice, který je podle mě velmi jasný a jde tímto směrem. Teď tady slyším úplně jinou interpretaci od pana Brakmana, který byl v té koalici, takže by mě zajímalo, co znamenají ty dvě věty, které jsou pro mě v programu koalice německých politických sil velmi pozitivní. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Roberto Gualtieri, za vaše připomínky a teď bych požádal pana Brakmana, aby se vyjádřil. Ano, děkuji vám mnohokrát za to, že jste mi poskytl tuto příležitost. V průběhu této rozpravy se poměrně jasně ukázalo, že tady máme různé koncepty, různé představy o účelu takového fondu, měnového fondu, nebo ať mu budeme říkat jakkoliv. Během finanční krize a krize státního dluhu jsme s ESM v Evropě nastavili takový režim, který měl poskytovat záruku pro případy, kdyby se takové krize v Evropě znovu objevily, že by tady bylo možné využít takového ochranného režimu. To je základní funkce ESM ve stávající podobě. A tato diskuse o jeho účelu se teď rozšiřuje i o úplně jiné úkoly. Už tady nejde jenom o nějaké pojišťování, ale o makroekonomické preventivní opatření pro případ krize, které by pomohlo vyvážet sociální rozdíly v Evropě. Dále by tady byl, byla kapacita pro úvěrování a půjčky a financování, která zatím nemá dostatečnou politickou podporu. A je tady otazník nad tímto, nad touto součástí návrhu komise. Je tady třeba se pokusit, jak říkala naše francouzská kolegyně, projevit nějakou solidaritu a financovat tyto nové úkoly společně, pokud takové nové úkoly tady chceme mít. A to je samozřejmě téma pro další víceletý, financování, víceletý finanční rámec. V každém případě ale nesmíme spochybňovat to, ten základní pojišťovací režim, pokud dojde ke krizi. Protože když si vezmeme v úvahu ten velký objem finančních prostředků, které by vlastně měly členské státy dát k dispozici a potom už to ponechat jaksi na trhu, aby s nimi nějak naložil, tak bychom tady mohli naopak zakládat na další krizi. A v takovém případě bychom se zbavili vlastně možnosti řešení. Vy jste tady odkazovali na koaliční dohodu nové německé vlády, ale když si ji přesně přečtete, tak tam se právě hovoří o tom, že se koaliční partneři neschodli v tomto bodě. A proto tam říkají, respektive Ano, říká se tam, že evropská legislativa že tady musí nadále platit, že je třeba je respektovat. Ukazuje se tady jasně, že je potřeba to ještě velmi podrobně projednat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Brakmane. A další řečník je paní Albuquerque. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já bych souhlasila s něčím z toho, co tady zaznělo, především s tím, co říkal pan Gualtieri. I já jsem toho názoru, že návrh komise je vlastně vyvážený. Já vím, že je možné ještě se pokusit tam ještě přidat některé věci, které z mého hlediska tam chybějí, ale mám pocit, že v té diskusi se ukázalo, že jsme vlastně úplně ve stejné situaci, v jaké jsme byli v, v roce 2012 nebo 2013. Zaznívají tady stejné obavy, stejná podezření ohledně toho, co vlastně sleduje komise tímto návrhem. Ukazuje se, že tedy ty argumenty zaznívají úplně stejně jako v posledních několika let. Zapojení Mezinárodního měnového fondu byla nutnost, protože jsme nebyli připraveni se vyrovnat s tou krizí, nebyli jsme připraveni nastavit nezbytné režimy pro ty členské státy, které se ocitly v potížích. Ano, měli bychom to být schopni zvládnout sami, ale tím neříkám, že bychom neměli eh, žádat podporu Mezinárodního měnového fondu. My jsme také všichni eh, členové Mezinárodního měnového fondu, alespoň ti z nás, kteří měli problémy. A jsme také ale Evropané. To znamená, že bychom se měli snažit to celé vyřešit v rámci našich pravidel, našich smluv, našich institucí. A já souhlasím s panem Gualtierim v tom smyslu, že tady panují určitá, určité e, zažité milné představy ohledně toho rozdělení na ty, kteří jsou dlužníky a ti, kteří jsou věřiteli to je důsledek těch negativních reakcí, také to působí velice negativní veřejné nálady na obou stranách. Vždycky se tady hovoří o těch, kteří mají problém a těch, kteří jsou ochotní jim pomoci, ale já mám obavy v tom smyslu, že pokud nadále budeme trvat na těchto mylných představách, tak eh, se nebudeme schopni pohnout ku předu dostatečně rychle a dostatečně dohloubky tak, abychom skutečně mohli zabránit další krize. Pokud říkáme, jak říkal pan Gualtieri, že chceme od možnosti restrukturalizace pokročit k povinnosti restrukturalizovat, tak my víme, že někdy se eh, stane, že něco řekneme a potom jak si se to samo naplní už jenom proto, že jsme to řekli. To znamená, že pokud tady řekneme, že chceme jít tímto směrem, tak se to skutečně může stát. V tuto chvíli ale máme některé členské státy, které bojují s udržitelností. A ano, je jasné, nepopiratelné, že jsme dosáhli velkého pokroku, že jsme, v tuto chvíli je situace daleko bezpečnější než před několika lety. Ale jasně, je zcela jasné, že to nestačí. Je třeba, abychom posílili ten institucionální rámec, abychom mohli objevit nové prvky, abychom mohli bojovat s krizí, protože jinak, ještě než vytvoříme ten nový institucionální rámec, se může stát, že přijde nová krize. A tehdy budeme opět hovořit o tom, že je potřeba mít nějakou dvourychlostní, třírychlostní, vícerychlostní Evropu. A možná nakonec dojde k tomu, že některé jak se vyloučíme z toho hlavního proudu navždycky. Ale to jde úplně proti tomu, o co se snažíme posledních několik let. Takže ačkoliv tady existují různé politické názory, různá, různé výklady, samozřejmě my respektujeme různé politické názory, ale myslím si, že je důležité, abychom dosáhli nějakého vyváženějšího přístupu. Takže já bych eh, všechny vyzvala k tomu, aby se nesnažili v tom návrhu komise vidět něco, co tam není. Pokud tady máme stále pochyby ohledně toho, co je tím myšleno, co je tam napsáno v těch formulacích, tak je třeba to naformulovat lépe, aby ty pochyby prostě nevyvstávaly. Ale já v tom návrhu komise nevidím žádný důvod pro ty obavy, které tady zmiňoval například pan Gr- Brackmann. Ale pokud tady německý Bundestag nebo jeho část tak to chápe návrh komise, tak možná by se to dalo vyřešit tak, že prostě ten dokument lépe naformulujeme. Dále je tady téma demokratické odpovědnosti. To, odpovědnosti. To je hlavní téma naší rozpravy, ačkoliv velice často od něj trošku odbíháme. Tak prosím, nepamat, nezapomínejme na to, že odpovědnost vůči Evropskému parlamentu znamená odpovědnost vůči všem našim občanům, protože poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímo našimi občany. A to znamená, že Ředitele těchto mezinárodních finančních institucí musí být odpovědní Evropskému parlamentu, posílají jim zprávy, reagují na dotazy, které chtějí třeba také položit vnitrostátní parlamenty. A pouze takovýto systém, takovéto eh, postupy z odpovědnosti také zlepší vnímání veřejnosti. Ale ještě jednou trvám na tom, že je klíčové, aby národní vlády také ty reformy vzaly za své a tyto návrhy, o kterých se teď jedná na úrovni EU. A aby je bránili, aby je obhajovali před svými parlamenty, aby existovalo jasnější propojení mezi tím, o čem se hovoř, eh, rozhoduje tady v Bruselu nebo ve Frankfurtu nebo ve Štrasburku a mezi tím, co si myslí občané v jednotlivých členských státech EU. To je klíč, klíčová záležitost. A také bych tady chtěla apelovat na to, že ať bude ta konečná dohoda vypadat jakkoliv, tak já sice chápu obavy, které tady zaznívaly, že někteří tady volali po eh, tom, aby nadále eh, bylo rozhodování jednomyslné, ale je třeba skutečně, aby ty postupy byly, byly efektivní, účinné, aby byly eh, schopné reagovat. A je třeba, abychom měli k dispozici silné nástroje, které ale ne, nebudou zneužitelné. Takže pokud budou jasně nastavená pravidla, pokud celý ten rámec bude přijatelný jednomyslně pro všechny, tak potom musíme vytvořit takové instituce, které budou dostatečně flexibilní, aby skutečně mohly včas reagovat. Protože pokud příliš času strávíme tím, že budeme o něčem diskutovat, tak ve chvíli, kdy konečně dospějeme k nějakému jednomyslnému řešení, tak bude možná příliš pozdě. A pokud tomu tak bude, tak se musíme zabývat tím, jestli třeba není uh, ztracený čas uh, takovéto debaty. Je třeba skutečně konat rychle v některých případech a pokud nebudeme schopni konat rychle, tak prostě bohužel to k ničemu nebude. Takže prosím pamatujme na to, je třeba jasně nastavit ta pravidla, je třeba se na těchto pravidlech shodnout jednomyslně, ale jakmile tohoto docház- dosáhneme, tak je třeba vytvořit mechanismus, který bude funkční i v případě, že nějaký jeden konkrétní členský stát ze velmi konkrétních důvodů, které kolikrát ani nesouvisejí s tím, o čem se vlastně hovoří. Pokud tedy tento jeden členský stát se postaví proti, tak je třeba, aby to neblokovalo e, nějaké řešení, protože ta situace potenciálně může poškodit celou EU. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Tím jsme dospěli k závěru naší debaty a dovolte mi následující uh, připomínky. Když přemýšlíme o zaměření na takovéto velice důležité téma, a já myslím, že pan předseda Gualtieri a já sám jsme se správně rozhodli zaměřit na toto téma, tedy na roli parlamentů a na tento přechod od ESM k EMF. A my všichni se soustředíme na otázku toho, jak nastavit budoucnost Evropské unie lépe. Bezpečnější ekonomika je důležitá, ale máme tady čtyři následující klíčové body. Za prvé, potřebujeme si vzájemně dobře rozumět. Za druhé, Potřebujeme důvěru. Vnitrostátní parlamenty by měly důvěřovat institucím EU v čele s Evropským parlamentem. A my bychom měli věřit vám, národním parlamentům. Další bod je transparentnost. Zazněly tady určité výzvy v tom smyslu, že bychom neměli nic vyjednávat tajně v kuloárech, že by vše mělo být transparentní. A v neposlední řadě měli bychom pracovat efektivně. Měli bychom všechny ostatní přesvědčit, že jsme schopni dosáhnout účinných řešení. A pokud budeme fungovat a pracovat účinně, tak pouze poté můžeme očekávat, že naše budoucí rozpravy budou funkční. A naším záměrem v rámci Evropského parlamentu je vést inkluzivní rozpravy, to znamená přizvat k těmto rozpravám všechny, kteří jsou schopni debatovat, jsou ochotní, mají na tom zájem, tak aby přispěli k našim rozprávám o lepší Evropě. V tuto chvíli jsme teprve na začátku. Takže se nebojíme o tom společně jednat. Bylo mi velikým potěšením předsedat eh, tomuto zasedání. Chtěl bych poděkovat také panu předsedovi Gvaltierovi, panu Norbertu Brakmanovi, paní Marie-Louise Albuquerque a jménem paní eh, Stojanové, která je mojí spolupředsedkyní, bych také chtěl poděkovat všem účastníkům, a to především těm, kteří se aktivně zúčastnili debaty a vystoupili v ní. Mnohokrát bych také chtěl poděkovat sekretariátu a všem dalším zaměstnancům, kteří nás podpořili. A v tuto chvíli už s velkým potěšením eh, oznamuji dalším bod na pořadu jednání a to je oběd. Takže vás velice vřele zvu a uvidíme se na obědě.